Milí kolegové, vyzývám vás, abyste zaujali svá místa. Naše jednání společné výboru Ekon a Belč je zahájena. Chci se ujistit, že pořad jednání nevyvolává z vaší strany připomínky a může být považován za schválen. Dostali jste zápisy jednání z 8. února, 13. března, 20. března a 23. dubna. Seznámili jste se s nimi a mohu mít za to, že jsou schváleny bez připomínek. Dnes jsme se sešli, abychom hlasovali o zprávě o realizaci EFSI a o nařízení EFSI 2. Co se týče zprávy o aplikaci EFSI, máme 395 pozměňovacích návrhů a 8 stanovisek. 499 pozměňovacích návrhů ke zprávě FC2, 51 pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy, ke stanoviscím a zprávě a legislativnímu usnesení. Rada zaujala stanovisko k FC2 v prosinci, 6. prosince loňského roku Spoluspravodajové navrhují schválit dnes na závěr hlasování vyjednávací mandát pro zahájení trialogu o FC2. Pokud eh, tento mandát bude schválen, měl by být eh, oznámen zítra na plénu. V souladu s článku 69c jednacího řádu. První trialog je navržený ve středu 31. května. A pokud nebude námitek do středy 17. května k mandátu, který bude udělen, aniž bychom museli jít na plenum, tak budeme mít za to, že tento mandát je schválen. Pokud 40 z našich kolegů vyjádří přání hlasovat v plénu, budeme se muset tomu podrobit. Výjimka byla schválena konferencí předsedů, která se konala 11. května. Nejdříve se vyjádříme ke zprávě o provádění FC1, ale možná, že spolu zpravodajové mají poznámky. Než přejdeme k eh, hlasování, pan Fernandeš, pan Bulman. Dáv mich, eh, ano, já bych eh, chtěl ctěným kolegům a kolegy, kolegyním a všem zúčastněným a, a všem těm, kteří předložili různé vstupy nebo pozměňovací návrhy, nebo kteří se účastnili diskusí v sekretariátech, u kolegů, všech poslanců. Eh, všem vám bych chtěl poděkovat, podobně jako u F1 to byla obrovská, komplikovaná eh, práce, ale mohu vám říci, že jsem eh, velice spokojený a snad to mohu říci i, že, i za Jose Manuela Eh, že my jako spoluspravodové jsme se opět mohli spolehnout na eh, dobrého ducha spolupráce, abych to takto nazval, na dobrého ducha spolupráce zde v parlamentu, eh, který umožnil to, že v Evropské unii budeme moci provádět kvalitní investice, abychom modernizovali naši společnost, abychom zlepšovali státní zprávu a abychom zajistili že lidé budou mít kvalitní, dobrou práci pro svou vlastní dobrou budoucnost. Takže za to vše přijměte můj dík a dovolte mi, eh, abych si vzal eh, ještě jednou před hlasováním o legislativní části této věci eh, k stanovisku, které jsme diskutovali v rámci frakce. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně a portugalsky. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich práci. Děkuji i členům sekretariátu, poradcům a poradkyním. A snažili jsme se vzít ze všeho to nejlepší a dospěli jsme k závěrečnému výsledku, který je lepší než návrh, který jsme měli na začátku. Také jsme dospěli k řadě kompromisů, které shrnují vůli všech poslanců. A chci poděkovat také všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Takže velmi stručně děkuji všem. Snad mohu jménem kolegů i vám poděkovat. A přejdeme tedy k hlasování, ale nejdříve si ověříme fungování elektronického systému, tak zasuňte své karty do hlasovacího zařízení. A budeme simulovat hlasování, zahajuji hlasování. No voting card for you. Pane předsedo, někdo mi přinese mou hlasovací kartu, zatím ji nemám. Končím hlasování. Schází nám tři hlasy. Takže budeme hlasovat o zprávě týkající se provádění EFSI. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis A je schválen. Přejdeme ke kompromisu B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis B je schválen. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis C je schválen. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis H. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis J. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis K. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis L. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis M. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis O. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis P. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis Q. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo... Zdržel se? Schválen. Kompromis AU. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis R. Kdo je pro? kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis S, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis T, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis AV, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis U, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis V, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis dvojité V. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis X. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis Y. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis Z. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis AA. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je pro? Schválen. Kompromis AB. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis AC. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis AD. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis AE. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se schválen. Odstavec 32, kde pro, kde proti, zdržel se schválen. Kompromis AN, kde pro, kde proti, zdržel se schválen. Kompromis AO, kde pro, kde proti, zdržel se schválen. Kompromis AP, kde pro, kde proti, zdržel se, schválen. Odstavec 36, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. A kompromis AQV, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis AR, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis AS, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis AF, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis AG, kde pro, kde proti, zdržel se, schválen. Kompromis A, kde pro, kde proti, zdržel se, schválen. Kompromis AH, kde pro, kde proti, zdržel se, schválen. Kompromis AI, kde pro, kde proti, zdržel se, schválen. Kompromis A je, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis AK, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis AL, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis AT, kdo je pro, kdo je, kdo je proti, zdržel se, schválen. Kompromis AM. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schválen. A nyní citace. Hlasujeme jako blok 1 a 2. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh AM1. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Původní návrh odpadá. Citace 4, 5, 6, 7, 8 jako blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Citace 9, 10, 11, 12 jako blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní stanoviska. Přejdeme k odstavci 22. ITRE. Kdo je pro? Paragraf 10. Odstavec 10, to je výlučná pravomoc ITRE a my se nebudeme zde vyslovovat. A ten, to hlasování je bezpředmětné. Naproti tomu se musíme vyslovit k odstavci 22. Kdo je pro u odstavce 22, kdo je proti? Zdržel se schváleno. A přejdeme k odstavci 2 INTA ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Přecházíme k odstavci 6 regi. Regi 6. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. A nyní o celém návrhu hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Le scrutin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 Eh, textu nařízení. Eh, spolu s Pravodaj Bulman chtěl slovo, takže mu ho teď dávám. Eh, děkuji. Pane předsedo, jménem kolegy s Jose Manuel Fernandez bych rád přednesl následující prohlášení. I zde jsme opět pracovali ve velké jednomyslnosti. Je zde jedna pasáž, ve které požadujeme, aby ta řídící rada FC byla rozšířena o jednu osobu. Tedy tři zástupci komise a ještě jeden zástupce z investiční banky a ještě jedna osoba. Tato osoba, tak to je v textu, má být jmenována Evropským parlamentem. My oba, a nejen my oba, ale všechny frakce kteři, které se účastnili na vyjednání těchto kompromisů, eh, dávají do zápisu, že tady se nemá jednat a nebude se jednat o europoslance, ale o nějakou osobnost, která není europoslancem nebo europoslankyní, ale bude Evropským parlamentem jmenována. To jen, aby se to vyjasnilo, protože se objevily otázky v posledních kolech jednání, takže buďte tak laskaví, vezměte to do zápisu. Já mám signály od ostatních frakcí, že takto jim to vysvětlené bude stačit. Děkuji. Děkuji vám za to vyjasnění. Je to jistě velice užitečné, bereme ho na vědomí. Bude v zápisu. Tak a teď jdeme hlasovat. Ještě předtím vám musím sdělit, že návrhy 2, 9, 5, 1, 5, 3 a 1, 5, 4 byly staženy, ale to vám ještě zopakuji, až se k ním dostanu. A začínáme návrhem 52, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis C pro, proti, zdržel se. Přijato e, návrh 253, e, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 254 e, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Empl 18 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Empl 19 pro, proti, zdržel se kontrola, zahajuji hlasování MPL 19. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2TV. kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis I, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis L, pro? Protože to bylo staženo, to je jeden z těch návrhů, který byl stažen, jak jsem vám říkal. Kompromis L. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato kompromis F. Pro. Proti zdržel se. Přijato. Návrh 321 eh, a Empl 24. Pro. Proti zdržel se. Zamítnuto kompromis X. Pro proti, zdržel se. Přijato kompromis je, pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 343, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 346 a Empl 28, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 357 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto ITRE 33 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis N pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 401 a 402 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 403 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis H pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis Q pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis P pro, proti, zdržel se. Přijato kont 30 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto Návrh 456 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 457 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 458 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Regi 39 pro, proti, EPP je pro? Ne, Regi 39. Ne, v mém hlasovacím seznamu to je jinak. Před ITRE 45 tady mám Regi 39, nevím proč, možná je to chyba mého hlasovacího seznamu. No, ano, mělo by to tak být. Protože část 1a... No, a kde to máte vy, Regi 39? To tam nemáte. Aha, je to pokryté tímto, aha. Jste si jistý? Just a second, we need to check. Okay, so according so so it's covered up. Aha, tak tady podle kolegů je to pokryto, takže hlasovací seznam SAD má chybu, takže 39 je pokrytá, takže odpada, jdeme na ITRE 45 pro, proti zdržel se přijato, KONT 31 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 468 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis S pro. To bylo velice jasné. Chcete kontrolu? kompromis S, kdo je pro, proti, zdržel se to návrh 471 a 472, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 40, 475 pro. No já, já nevím, proč tady ten hlasovací seznam je tak zmatený, takže si vezmu jiný, můj má mnoho chyb, evidentně. Takže kompromis D pro, proti, zdržel se, eh, přijato. Eh, body odůvodnění. Eh, kont 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 54 ne. Ano, takže tak. Nic jsme nepřeskočili. Je divné, protože to je opravdu úplně jiné. Kont 1 přijato, návrh 54 pro. Aha, odpadá, ano, ano, ano, ano, ano. Takže 57 pro, proti zdržel se zamítnuto, 58 pro, proti zdržel se zamítnuto, 59 pro, proti zdržel se zamítnuto, 60 pro, proti zdržel se zamítnuto, 61 pro, proti zdržel se zamítnuto, 62 pro, proti zdržel se zamítnuto, kompromis AA, kdo je pro, proti zdržel se přijato, AB pro, proti zdržel se přijato, AC pro, proti, zdržel se. Přijato AD pro, proti, zdržel se. Přijato AE pro, proti, zdržel se. Přijato AF pro, proti, zdržel se. Přijato AT pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis O pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis AG pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AH, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AI, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 140 pro, proti, zdržel se, přijato. 145 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis AK pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 154, eh, tak to ne, to odpadá. Kompromis AL, kde pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis K, pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis AM pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis AN pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis A pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis AO, pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis AP, pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis AQ, pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis AR, pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 214, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis AS, pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis R, pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis G, pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis U, pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis V, pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis B, pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis Y, pro, proti, zdržel se. Přijato. A teď hlasujeme o návrhu komise v pozměněné podobě. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Konec hlasování. 65 pro, 11 proti, 2 se zdrželi. A teď hlasujeme o Eh, rozhodnutí vstoupit do meziinstitucionálních vyjednávání. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 68 pro 9 proti 0 se zdrželo. Takže zpráva je tímto přijata. Blahopřejeme oběma spoluspravodajům a celému týmu. Tak bylo to velice důležité hlasování, teď budeme velice silně se silným mandátem postupovat na trialogu a schůze je ukončena.